Poslanec od 7.10. tohoto roku bude uvolněn z mandátu. Kromě toho jsem obdržela návrh od konference předsedů na jmenování členů ve zvláštním výboru pro e, sociální a finanční krizi, hospodářskou a finanční krizi. E, informace budou dostupné na internetových stránkách Chtěla bych upozornit na to, že lhůta pro pozměňovací návrhy byla přeložena na zítřek 9 hodin. Hlasovat se bude zítra v 11 hodin. Kolegové, kolegyně, podle pořadu jednání se nyní dostáváme ke zprávě Renate Weber předcházení kompetičním sporům v trestním řízení a jejich řešení.